Uh, Vážené kolegyně, vážení přátelé, vážení kolegové, začneme. Jak víte, nejprve máme na programu veřejné slyšení o politické a hospodářské situaci v Bělorusku. Dnes eh, nás navštívili tři přátelé z Běloruska. Pan Aleksandr Milinkevič, který je také nositelem Sacharovovy ceny. A také víte, že je také kandidátem, nebo vlastně byl formálním kandidátem, kandidátem na, v prezidentských eh, volbách v roce 2006. Dále nás navštívil pan Arkady Mošes, programový ředitel výzkumného programu pro eh, východní eh, z politiku východního sousedství a Rusko z Finského institutu pro mezinárodní záležitosti a také a také pan Eliodoro Temprano Arroyo, který je e, ředitelem oddělení pro sousední země a makrofinanční pomoc e, z GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti za Evropskou komisi. Všichni víte, že situace v Bělorusku teď e, získává nový rozměr. Mm, můžeme říci, že se to vlastně dostává do nové situace kvůli kontextu, který Bělorusko obklopuje. Takže si myslím, že bude zajímavé vyslechnout si e, všechny novinky a také o nich diskutovat. Dále zde také vítám pana Borise Tarasiuka, s nímž jsme se setkali již před určitou e, dobou, je zde rovněž přítomen a jsem rád, že vlastně to můžeme zároveň i propojit e, s tématem, o kterém hovořil. Takže teď dávám slovo panu Palecky si který je také stálým zpravodajem pro Bělorusko, který nás informuje na začátek. Děkuji, pane předsedo, e, vážení přátelé z Běloruska, vážení kolegové. Stanovisko Bělorusko, které se týká vývoje v této zemi, bylo a vždy bude také velice důležité pro Evropský parlament. Z toho důvodu jsme se dnes setkali, abychom hovořili o nejnovějším hospodářském, ekonomickém a sociálním vývoji v této zemi. Hlavní politické směry v, eh, parlament, v Evropském parlamentu, které se týkají politiky k Bělorusku, které byly schváleny v tomto výboru eh, s 55 hlasy pro a pouze s jedním hlasem proti. Eh, a také byly schváleny velkou většinou na plénu v září loňského roku. Toto doporučení vysílá silný signál o tom, že Evropská unie se neobrací k Bělorusku zády navzdory těchto obtížných 20 let, 20 let eh, obtížných vztahů, protože hlavním problémem jsou stále političtí vězni. Političtí vězni Eh, byly částečně eh, propuštěny, čtyři byly přepuštěni loňský rok, ale někteří ostatní zůstávají a také byly ještě eh, oznámeno, že se byly další, další případy. Během roku 2014 běloruská vláda pokračovala, nebo stále pokračuje v, repr- v represivní politice, zastrašuje aktivisty občanské společnosti, jsou zde tak pro, pro, um, dochází k propuštění lidí, také někteří lidé nesmí cestovat a také jsou na ně uvaleny pokuty, a nebo jsou různí aktivisté také vězněni. Eh, desítky aktivistů byly eh, posláni do vězení kvůli manifestacím, které byly proti ruské intervenci eh, na Ukrajině. Toto všechno také z nás vzbuzuje velké znepokojení. Sledujeme také i třeba místní volby, které proběhly v tomto březnu, nebyly ani svobodné, ani žádné, ani demokratické. Podle svobodného tisku je to pouze tak, že pouze deset zástupců opozice víc eh, eh, bylo zvoleno do parlamentu, takže se ukazuje, že i novelizace volebního zákonníku, která vstoupila v platnost v roce 2000, na konci roku 2013, stále neumožňuje příliš snadno, aby se opoziční zástupci účastnili voleb. Také zde byl summit ve Vilniusu, který dal nový, eh, nové signály těmto státům. Hovořilo se zejména o uzavření dohody, o readmisních dohod a také o usnadnění vízového eh, styku. Toto bylo zahájeno a zatím je dost obtížné předpokládat, jak to všechno bude dokončeno je důležité, abychom otevřeli všechny dveře, všechna okna, aby zde bylo více kontaktu mezi lidmi. Situace v této zemi se změní pouze tehdy, pokud se změní nálada ve společnosti. A ta nálada ve společnosti, to klima ve společnosti se změní pouze tehdy, pokud se bude více vztahů mezi občany Běloruska a mezi občany Evropské unie. Evropská unie i nadále bude usilovat o politiku takzvaného kritického zapojení, a také bude eh, postupovat eh, dle principu více za více. Eh, dále chceme posílit a podpořit občanskou společnost, včetně odborů a zástupců podniků. Dále chceme podpořit politickou opozici a chceme posilovat jejich zapojení v politickém dialogu o modernizaci, který by měl posílit porozumění lidí o to, že se je důležitá budovat zde různá platformy, různá fóra a také Eh, zde eh, vytvářet sociální sítě. Je důležité také eh, do Běloruska předávat informace o evropských politikách, o tom, jaké jsou zde možnosti a je zde tedy důležité, aby také Evropská unie i zlepšila svou informační strategii v Bělorusku. Na doporučení Evropského parlamentu se také říká, že je důležité Mm, že tedy se bude i nadále pokračovat v restriktivních opatřeních, které jsou namířeny na vysoké úředníky Běloruska a je důležité, aby také byla zlepšena účinnost těchto opatření a případě, pokud bude zapotřebí i zlepšit nebo upravit tato opatření na základě nejnovějšího vývoje v této zemi a na vztazích této, unie s, na vztazích této země s EU. Vidíme, že Evropská unie nebyla tady bohužel schopna um, dostatečně ohodnotit kontext, který souvisel e, s vývojem v Ukrajině. Brusel uplatňoval v podstatě hlavní nebo podobné e, pr- e, principy na Ukrajinu jako na Gruzii, na Makedonii a na další sousedící země a nedával dostat, Evropská unie nedávala dostatečně um, pozornost na vůči geopolitickým informacím a vývoji, které jsou eh, v těchto zemích a v jejich vztahu s Ruskem. Takže je důležité se z toho poučit a eh, soustředit se také i na konkrétní eh, věci, které se týkají zejména Běloruska. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji, máme zde určité organizační problémy. Pan Temprano bude muset odejít o trochu dříve, než bylo plánováno, takže bych ho poprosil, aby nejprve přednesl svou prezentaci o hospodářské situaci v Bělorusku. Má zhruba 10 až 15 minut k dispozici. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve na, na začátek řekl, že Bělorusko e, opět čelí takové dost obtížné makroekonomické situaci. Poté, kdy došlo k eh, úpravám v oblasti makroekonomické situace v roce 2011, a v roce 2012 to byla vlastně reakce na finanční krizi, která byla v roce 2011, tak eh, tam došlo k určitému zlepšení, ale teď se opět ta situace výrazně zhoršila. Chtěl bych ještě připomenout, že se vlastně podařilo eh, běžný účet eh, zvýšit z deficitu na 50% na malý na vlastně malý přebytek, asi 12% na začátku 2012. A chci říci, že v současné době je zde vlastně neudržitelný deficit eh, běžného účtu, který je zhruba 10 HDP. Zároveň se HDP velice eh, zpomalilo, zejména minulý rok. Ten růst byl pouze 0,9 HDP. A ten, eh, do, i letos se to vlastně stále ještě zpomaluje, kdy dokonce se vlastně HDP Eh, se zpomaluje eh, rok, eh, meziročně. Je to vlastně negativní růst 1,5 A teď tedy Bělorusko čelí situaci, která je mnohem složitější. Vzhledem k tomu, že je zde nerovnováha běžného účtu, který je způsobeno různými faktory, zejména se týká zpomalení Ruska, Ukrajiny, což jsou hlavně obchodní partneři a vlastně k tomu zpomalení došlo už i ještě předtím, než došlo k té krizi mezi Ruskem a Ukrajinou. Dále to souvisí i s krizí v Evropské unii, což je další důležitý ekonomický partner. Takže eh, běžný účet byl ovlivněn také i tím, že mzdy narůstaly minulý rok příliš rychle, což také poškodilo konkurenceschopnost. Většina konkurenceschopnosti, kterou Bělorusko získalo v roce 2011 eh, kvůli eh, velice silné devalvaci měny, byla vlastně úplně, eh, přišla v ní več. Takže oni tu, o tu výhodu v konkurenceschopnosti přišli. Dále zde je celá řada obchodních konfliktů s Ruskem, která se týká pet, eh, ropných eh, produktů, chemických produktů, eh, produkt, potaše a tak dále. To všechno ovlivnilo celkový výkon. A toto všechno se děje ve chvíli, kdy se ještě vlastně komplikuje i ta vnější situace, protože v roce 2013 až 15 bude třeba splácet dluhy. Jedná se jednak eh, o splátky do mm, Mezinárodního měnového fondu. Dále jsou zde nutné splátky ještě například za evropské dluhopisy, které, a další dluhopisy, které země vydala. Čili teď se očekává, že vlastně ty splátky budou zhruba asi 5 až 6 miliard eh, mm, na to období eh, do roku 2015, což je obrovský nárůst v porovnání s tím, jak to vypadalo předtím. Navíc to teď přechází ve chvíli, kdy Bělorusko vlastně v podstatě ztratilo eh, přístup na mezinárodní finanční trhy a souvisí to také i s uplatněním sankcí ze strany Evropské unie v tomto kontextu. A Eh, rovno, rovněž můžu říci, že eh, Bělorusku se nepodařilo uzavřít dohodu s Mezinárodním novým fondem, protože tento fond žádal výraznější reformy eh, jak v oblasti makroekonomiky, tak v oblasti strukturálních reform, takže tato země se tím dostala velice do dost složité situace. Inflace která byla 110%, se snížila na 15%, nicméně stále je poměrně vysoká a e, souvisí to také i s e, tím, že se očekává navýšení VAT a spotřebních daní. A v roce 2011 došlo k devalvaci e, měny a došlo k určitým úpravám, aby se nenavýšila inflace to je tedy hlavní kontext, v němž se Bělorusko nacházelo už ještě předtím, než se eh, zde vyvinula krize mezi Ruskem a Ukrajinou. Samozřejmě, že ta krize to všechno ještě více zašmodrchala, protože víme, že Rusko je hlavním obchodním partnerem Běloruska. Obcho- společný obchod je asi 50 a Ukrajina je zároveň také velice důležitým obchodním partnerem vzhledem třeba k geografické blízkosti a e, obchod s Ukrajinou tvoří asi 10% celkového obchodu. Takže když to sečteme, tak je to celkem 10 plus 50, 60% celkového obchodu. Souvisí to i s zpomalováním ekonomické vývoje, e, k němuž došlo už před tou krizí a teď ještě s tou krizí i e, s tím konfliktem vidíme, že tedy se ty vyhlídky zhoršují. Co se týče Ukrajiny, tak se očekává, že HDP v první čtvrtletí tohoto roku poklesne o 10% a v celém roku spíše to HDP bude negativní. V Rusku se očekává také pokles a tyto, pokles, pardon, tyto prognozy ještě, ještě ani vlastně neberou vůbec úvahu možnost, eh, že by mohly být vůči Rusku zavedeny ekonomické sankce. Čili ten, eh, když vezmeme v úvahu celý ten kontext i těchto sousedních zemí, tak se to ještě všechno komplikuje. Navíc eh, také v Rusku došlo k devalvaci měny začátkem toho roku, což také má vliv na konkurenceschopnost Běloruska. Bělorusko rovněž Eh, vlastně čelí problému s tím, že do VTO se očekává, že přistoupí Rusko a Kazachstán, takže až tyto dvě země vstoupí do VTO, tak tyto dvě země spolu budou eh, mnohem lepšími partnery, takže vlastně jednak se trošku sníží ten trh v Bělorusku a zároveň tam také bude ještě ta připravovaná celní unie, Euroazijská celní unie, což také ještě zvýší ten tlak který je v oblasti konkurenceschopnosti eh, vyvíjen na, Rus, na Bělorusko. Čili ten kontext je velice důležitý. Je zde určitá, je zde určité dilema. Oni by chtěli dosáhnout dohody s Mezinárodním novým fondem a zároveň by také chtěli ještě získat zároveň i určité další finance z Ruska je zde společný akční plán z října loňského roku. A tento akční plán obsahuje celou řadu pozitivních faktorů, které se týkají makroekonomických úprav a který také usiluje o určité eh, ekonomické systémické reformy. Nicméně, jak bylo jasně ukázáno na schůzce skupiny pro strukturální reformy, kde byly zapojeni i zástupci MMF, Světové banky, Evropské unie a dalších, ještě, ještě dalších eh, finančních institucí, tak tento program těch reform není považován za dostatečný k tomu, aby zejména Mezinárodní měnový fond eh, s ním souhlasil. Čili mělo by se spíše jednat o určitou úpravu, o určitou modifikaci toho stávajícího systému, než o úplný přechod k plně eh, tržnímu eh, hospodářství. Takže v tomto ohledu je to krok správným směrem, ale ten krok není dostatečně odvážný. Eh, je to vlastně mm, návrh, který vznikl i ze strany Mezinárodního fondu a vlády. Vláda ho schválila, nicméně otázkou je ještě, jak to bude dál. Nechci hovořit eh, už eh, o tom dále podrobněji, ale tedy takovým nejdůležitějším bodem, který se teď musí řešit, jsou ty strukturální reformy, pak jsou zde tedy ty makroekonomické pro, eh, problémy. Je důležité získat makroekonomickou stabilitu země, je, se stále staví příliš zdráhavě k nějakým odvážnějším systémovým reformám. Dokonce ještě došlo k určitému utlumu celého toho procesu, zejména během té krize s deficitem eh, běžného účtu. Také, eh, co se týče privatizace, tak to se v podstatě téměř zastavilo po té, eh, po té krizi mezi Beltramem a Gazpromem, což byl také jeden z problémů a e, od té doby se vlastně v té privatizaci příliš nepokročilo. Společný akční plán také obsahuje e, cíle v oblasti privatizace ve výši 4,5 miliard, ale ještě se ukáže, jak se toho bude dosaženo a do jaké míry. Nedošlo k velkému pokroku v oblasti restrukturalizace podniků. E, mělo, by, mělo vlastně by dojít také k vyřešení um, problému s rozpočty. Mělo by se uvolnit eh, situace pro podniky. Nechci říci, že všechno vypadá negativně, protože třeba došlo k, da- eh, v, k reformě v daňové oblasti, aby se snížilo daňové zatížení a Bělorusko opět zde vlastně poskočilo několikrát, eh, o několik příček na indikátoru Doing Business. A Také e, jsou zde speciální vládní programy, které se týkají bankovních úvěrů. A bankovní úvěry jsou do velké míry ovlivňovány vládními, zákony vládními vyhláškami. Došlo tam k určitému pokroku, ale ještě není dostatečný. Evropská komise se v tomto kontextu snaží zapojit do technických diskusí, které se týkají ekonomických e, politik a strukturálních reform. A to činíme prostřednictvím tří cest. Za prvé, zahájili, v roce 2011 jsme zahájili roční, výroční eh, makroekonomický dialog, což je schůzka, která vychází z technické úrovni. Scházíme se třeba s ministry, s náměstky ministrů a hovoříme o situaci jak v Bělorusku, tak v Evropské unii. Pro nás je to trošku takové překvapení, protože eh, ta druhá strana je otevřená ten dialog je otevřený a do, docela příjemně nás překvapil i takový otevřený přístup k případným reformám ze strany e, nejvyšších e, ekonomických vládních představitelů, ministrů. Často se setkávám také se zástupci e, nebo e, Národní banky. E, Hovoříme otevřeně, otevříme, eh, hovoříme upřímně, eh, hovoříme o celé řadě věcí a také docházíme k závěrům, k nímž eh, se pak zavazujeme. Nicméně ještě jsou zde určité věci, které zde chybí a to jsou zejména to, této praktické uplatňování, které by potom měla mít na starost vláda, které by měla zavést do praxe. Co se týče toho technického dialogu, tak mohu říci, že jsme se také rádi účastnili iniciativy Světové banky, která byla eh, asi před dvěma, před rokem a půl, rokem zahájena, která se týká společné práce na eh, strukturálním fondu. Je tam zapojeno OECD, EBRD, IMF, Světová banka. Hovoříme o celé strategii systémových reform. V říjnu na, schůz, na poslední schůzce také byl představen společný akční plán, který byl schválen úřady. A právě na té schůzce bylo dohodnuto, že tyto finanční instituce plus Evropská unie eh, vítají eh, tento plán, že tam je celá řada pozitivních věcí a že to chápají jako opravdovou snahu zlepšit eh, celý ekonomický systém a posunout se k účinnějšímu tržně k účinnějšímu tržnímu hospodářství. Chceme tedy také dále posílit ekonomický dialog prostřednictvím Evropského dialogu o modernizaci. Chtěl bych ještě říci, že Bělorusk, Bělorusko požádalo uprostřed roku 2009, kdy čenilo obtížným situacím eh, finanční krize, eh, požádalo o makrofinanční pomoc ze strany Evropské unie. Evropská komise předložila návrh eh, výboru ECON, hospodářskému a finančnímu výboru ale nakonec se to vlastně nepodařilo. Byly tam dva důvody. Za prvé, Mezinárodní měnový fond řekl, že se vlastně, nepok- ne, že se vlastně ne- nepostupuje s příslušnými změnami. A druhý důvod byl také to, že Bělorusko vlastně neplnilo politické podmínky, které jsou zapotřebí. To znamená, že tam musí být zapojeny veškeré demokratické instituce a že tam musí být dodržována demokratická eh, zákony a právní stát. Dále, co se týče ekonomického, ekonomické situace v Bělorusku, musíme si zamyslet, zda chceme nějakou politiku, kdy se vlastně s nimi vůbec nechceme spolupracovat, kdy je chceme nějakým způsobem izolovat anebo zda se chceme zapojit minimálně na určité technické úrovni v prostřednictvím technického dialogu, tak jak to činíme s cílem prosazovat ekonomické reformy a ekonomický vývoj, protože se domníváme, že to také vlastně může později vést i k politické transformaci. Myslím si, že ta pozice, kterou Evropská unie e, zastává, je vlastně e, v souladu s tímto pragmatickým Eh, druhým přístupem. Čili, abych to shrnul, Bělorusko je stále velice zranitelnou zemí z makroekonomického pohledu. Situace byla ještě zhoršena eh, krizí mezi Ukrajinou a Ruskem, která se projevila dvěma způsoby. Na jedné straně možná eh, trošku přiměla vládu aby eh, zvážila reformy eh, s výměnou za určité finanční pomoc, za určitou finanční pomoc od mezinárodních organizací. A za druhé se také ještě změnila i politická, eh, trošku politické klima, trošku více se ta země otevřela případným reformám. Takže Evropská unie bude nadále zapojená prostřednictvím technického dialogu a doufáme, že to nakonec připraví půdu i dalším případným politickým reformám, politickým změnám a že tedy ty ekonomické změny by mohly potom být určitým motorem i politickým změnám. Děkuji, říká pan předseda. Pokud máte někdo konkrétní otázky na pana na který musí bohužel odejít eh, dříve, tak vás, tak eh, prosím, položte tyto dotazy nyní. Pokud nejsou dotazy, tak budeme pokračovat. Čili nejsou žádné dotazy k té hospodářské prezentaci. Děkujeme. Stay, stay as long as you, as you need to stay. Don't... Zůstaňte tady tak dlouho, jak budete potřebovat. A nyní bych chtěl vyzvat pana Kady Moses, aby e, přednesl svou prezentaci a potom dáme slovo poslednímu řečníkovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych e, chtěl e, velice poděkovat za to, že jsem byl pozván do tohoto výboru. Je to pro mě veliká čest. Pokusím se velmi rychle sanalizovat eh, důsledky celé řady událostí, které proběhly v regionu eh, okolo Běloruska během šesti měsíců, eh, posledních šesti měsíců. A já si myslím, že v té souvislosti je důležité Zamyslet se také nad měsíci, eh, které předcházely summit východního partnerství, protože před Vilniuským summitem eh, Minsk eh, hrál poměrně obtížnou, riskantní hru s Ruskem. Minsk zahájil celou řadu drobných a významnějších konfliktů s Ruskem. Vytvořila se v podstatě taková konfliktní situace a e, vlastně e, tím, že to vše vyeskalovalo, se rozšířil manevrovací prostor Minsku. A celá řada těchto událostí e, které se Rusku nelíbily, byly následující konflikt, který se týkal jednoho manažera společnosti Potash, Jural Kali, pan Baumgartner, ten byl zatčen v Minsku, byl uvězněn a Eh, Minsk potom také dále vystupňoval svou kritiku projektu eh, celní unie a vyslovil celou řadu požadavků, včetně eh, zrušení ropných poplatků, které jsou vybírány a v neposlední řadě Eh, bez ohledu na to, že eh, Rusko bylo zapojeno do konfliktu s Ukrajinou, pan Lukašenko osobně a demonstrativně projevil svůj zájem o dobré vztahy s Ukrajinou, proběhla celá řada vzájemných návštěv a to vše se dělo s tím, že na pozadí probíhal konflikt mezi Ruskem a Ukrajinem. Minsk, jak se zdá, kalkuloval s tím, že pozice, jeho pozice, jakožto spojence Ruska, i vojenského spojence, je velice důležitá pro Kreml a že Kreml se bude muset spoléhat na Minsk a proto bude muset eh, vlastně pochopit eh, nebo přistoupit na jeho požadavky. Minsk se v tom světle neobával konfliktu jako takového, protože eh, je tady určitý rozkol v elitách v Rusku, protože tak to zkrátka je. Eh, tradičně eh, někdy eh, některé části elit si požadují přísnější nebo striktnější postoj k Bělorusku a jiné mají vlastně jiný postoj. Výsledek této hry byl, jak už jsem zmínil, v podstatě výhra. Minsk získal slib dvou miliard úvěru a poté Rusko slíbilo 15 miliard eh, euro panu Janukovičovi, eh, což eh, vlastně byla, bylo považováno za nízkou částku mm, z politického hlediska. Ale byl to výdobytek a dále Rusko udělalo celou řadu dalších ústupků, jako například byly dohody, které se týkaly sporu ohledně společnosti Potaž. Takže eh, Minsk tedy eh, získal určitý manévrovací prostor. A já bych eh, chtěl upozornit na to, že to byl vlastně takový taková dvoustraná hra. Nebyla to otázka trilaterálního vztahu, jak by si někdo mohl myslet. Přístup nebo otázka Vilniuského samitu to mělo pouze nepříjemný dopad na to, co se dělo v Ukrajině, nebo souviselo to jenom okraje s Ukrajinou. A atmosféra pro diskuze mezi Evropskou unii a Minskem se vylepšila a jak jsme již eh, slyšeli, eh, vlastně tady vznikl do jisté míry produktivní dialog eh, a Vilnius se samozřejmě netýkal e, Běloruska. Když se podíváte na deklaraci, která má e, více než 20 stran, tak Bělorusko je tam zmíněno asi 8krát, pokud se nepletu, a několikrát e, je to v podstatě ve stejném odstavci nebo stejným způsobem. Takže to není to až tak významné. A Přesto si myslím, že bychom měli vzít na vědomí možnosti, eh, které byly otevřeny, eh, kde eh, vlastně Minsk naznačil, že by mohl akceptovat. Protesty na Ukrajině v podstatě se nezměnily z pohledu kalkulací Minsku tedy nezměnily kalkulace v Minsku, protože ty přímé paralely mezi tím, co probíhalo na Ukrajině a tím, co by se mohlo stát v Bělorusku, eh, to něco takového je v podstatě nemožné, protože je to jiná země, je tam jiný režim, eh, jiná vláda, jiné struktury. A pan Lukašenko eh, samozřejmě eh, nemohl přivítat události v Majdanu, eh, ale nebyl ani příliš nepokojen, protože se neobával, že tyto věci by se mohly opakovat v Minsku v dohledné době. Dokonce bych řekl, že se pokusil si trochu přisvojit to, co se dělo v Majdanu a do jisté míry soli, projevit svou solidaritu s tím, co se tady dělo, začal eh, kritizovat Janukoviče v rozhovorech. Eh, například jeho děti totiž byly zapojeny do obchodu eh, a nějakým způsobem se jich to dotýkalo. A vlastně Eh, to mm, se o tom vyjadřoval tak, jak to vnímají také běžní, běžní občané, běžní lidé. Takže eh, určitým způsobem využil toho, co se eh, dělo. A bylo to velmi důležité pro Minsk a nebylo to nutně něco, co by Minsku způsobilo obavy. Co se ovšem dělo v posledních měsících, krize, která se týkala přímo Krymu, to samozřejmě situaci změnilo, protože eh, ten manévrovací prostor, který Minsk předtím získal, mm, byl nyní ztracen a eh, pokud jde o bilaterální vztahy, tak vlastně eh, se to opět vrátilo do starých kolejí. Minsk by si býval přál pokračovat v těch krocích a v vytváření určité vyváženosti. A když se podíváme eh, na eh, rozhovory, který, které pan Lukašenko nedávno poskytnul, tak z toho vyplývá, že se snaží nalézt eh, určité, určitou podobu vystupování, která by nebyla, nebo která by byla přijatelná pro všechny a kde vlastně by se podpořil princip teritoriální integrity a také vznik nové vlády na Ukrajině, popřát štěstí této vládě, setkat se s novým prezidentem na Ukrajině. Ale zároveň tady vidí, vidí, vidí určité hranice, a to je vlastně, nebo de facto uznání situace v místě a před osmi dny uvedl, že Bělorusko vlastně zůstane spojencem Ruska bez ohledu na všechny události. Tedy v tom smyslu, že pokud by musel učinit určitou volbu, tak by se rozhodl tímto způsobem. Samozřejmě jsme viděli, jak to proběhlo v OSN, kde e, Bělorusko a Arménie byli jediní, kdo hlasovali e, společně s Ruskem a Eh, Kazachstán nalezl určité možnosti, jak se zdržet a Bělorusko eh, tuto cestu nenašlo. Lukašenko eh, umožnil určité pohyby ruských jednotek a také pohyb ruských leteckých sil po běloruském území. Takže ty volby jsou jasné. Je tady diplomatický pokus tu situaci zvládnout, omezit škody. Ovšem ty kroky hovoří jasně a to jasněji než eh, písemná deklarace Minsku. Tedy ze strategického pohledu se donívám, že pan eh, Lukašenko by si měl dělat určité starosti, obavy a myslím si, že to tak je, protože eh, pravidla eh, evropské bezpečnosti se změnily. Něco, co bylo před několika měsíci neakceptovatelné, eh, v tuto chvíli eh, již v podstatě probíhá a já si myslím, že bychom mohli i tedy vyjasnit několika body, proč by si měl dělat starosti. Jednak to souvisí s rokem 2002, kde v podstatě kde se hovořilo vlastně o tom, že Rusko, Bělorusko by mělo eh, se připojit k Rusku, i když už se to od té doby neopakovalo, eh, tento požadavek. A nyní například eh, zástupce premiéra v Rusku tam eh, vlastně si můžou gratulovat k prvnímu úspěchu, pokud je o znovu sjednocování Ruska. Něco takového tam bylo vysloveno. A eh, já si myslím, že lidé na Bělorusku, v Kazachstánu a v jiných zemích by si měli pokládat otázku, eh, co Rusko plánuje v budoucnosti je to to nějaký ojedinělý případ, a nebo je to ještě vlastně postsovětská integrace, a nebo e, jaké jsou tam nějaké další projekty a záměry. Takže je tady opravdu mnoho otazníků a důvodů k obavám. Je jasné, že v tuto chvíli e, ani e, minská administrativa nemá příliš velký manevrovací prostor ani posílit vztahy se Západem by eh, vlastně nepřineslo eh, dobré ovoce a nebylo vhodnou strategií. Eh, důležité je to, co opět vyplývá z toho, jak vystupuje Minsk, jak hodnotí schopnost Západu jednat včetně tedy schopnosti eh, jednat Evropské unie, eh, považují totiž tuto schopnost za postup poměrně nízkou. A není to překvapivé, protože už jsme to slyšeli v minulosti a pravděpodobně se to bude objevovat eh, budou se objevovat ta stejná prohlášení. A já si myslím, že přestože se opakují, tak bychom je neměli ignorovat, protože to odráží eh, postoj a smýšlení v této části světa, protože pan Lukašenko, stejně tak jako představitelé Ruska, eh, tady vychází z té ruské eh, ruské retoriky a tam je to naprosto jasné. Je tady ten koncept února 2013 a v podstatě to tady souvisí s, se zrušením pozice Západu. Vlastně nevěří, že Západ je ještě schopen eh, jednat a, a toto uvažování se tady šíří. A nyní vlastně přišel jakýsi důkaz, protože Západ není eh, ochoten udělat nic víc, než vyslovit určitá slova a činy, činy se vlastně nedostávají. Takže já si myslím, eh, že proto se tady přístup nebo uvažování změnilo. Ehm, myslím si, že eh, minská administrativa nebo eh, tedy Minsk eh, není tak euforický jako v Rusku, pokud jde o tyto změny, ale myslím si, že vlastně ten postoj není ani příliš odlišný, takže děkuji. After all, I mean, this is a polite... Děkuji. To je taková zdvořilostní formulace, protože všechno, co říkáte, za to bychom děkovat neměli z hlediska politiky. Je to realita a musíme ji čelit. Máme zde také spoustu debat a interpretací, jak bychom měli vyslat jasný signál, ten správný signál, ale skutečnost je taková, jaká je a my musíme zabránit tomu, aby se ještě nezhoršila. A uvidíme, co se nám podaří udělat. A nyní pan Milinkěvič. Máte slovo, děkuji. Já chci ještě poděkovat eh, na počátku Děkuji. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval za to, že dnes Evropský parlament věnuje Den Bělorusku. A jsme také rádi, že výbor AFET věnuje pozornost situaci v naší zemi. Bude následovat také zasedání Euronestu, kde se bude hovořit o Bělorusku. Svým jménem a jménem svých kolegů představitelů Běloruska, kteří se účastní tohoto zasedání. Chci poděkovat za tuto významnou morální podporu. Je to signál, který svědčí o tom, že Evropský parlament věnuje velkou pozornost té situaci v celé Evropě a nepřistupuje k těmto věcem odděleně. Chceme poděkovat také expertům za jejich analýzu rozvoje situace v Bělorusku, situace běloruské ekonomiky a tak dále. Výsledkem Lukašenkovy politiky je naše fatální závislost na Ruské federaci. Jsme závislí na dotovaném plynu a ropě, které nám Rusko dodává. Je to jako droga, jako injekce, že se využívají tyto levné zdroje pro běloruskou ekonomiku. Tím pádem naše hospodářství už dlouho neprošlo žádnou reformou a pro nás je velmi důležité, aby se běloruská ekonomika stala nezávislou. Nezávislou tak, jak je to jen možné v současném světě za současné situace. Takže podle nás je cestou právě modernizace a když říkáte, že naše podniky potřebují především moderní technologie a know-how, modernizace všem nemůže být spojena se spoluprací s Moskvou nebo s Pekingem. Musíme vycházet z toho, že budeme spolupracovat především s Evropskou unii. Problémy jsou v politické sféře a souvisí především s tím, že zde máme politické vězně, nemáme svobodné volby. Běloruské vedení v současné době si je čím dál více vědomo toho, že spolupráce prostřednictvím Celní unie, která se vytváří také ve spolupráci s Kazachstánem, je pouze dočasným řešením problému, protože ze strategického hlediska nedá běloruskému hospodářství velké šance do budoucna. Takže často zde dochází k takovému rozkolu. Jsou zde lidé, kteří vypadají jako reformisté, a chápou, že bez závažných strukturálních reform Bělorusko nebude konkurenceschopné a stane se satelitem Ruské federace. Pak je zde skupina konzervativců, kteří chtějí zachovat tento autoritářský režim s minimem ekonomických změn. Pro nás je otázka demokracie zásadní. Bělorusko bylo vždy označováno za poslední diktátorský režim v Evropě. A teď je jasné, že není poslední diktatorou v Evropě, v Rusku. Tento autoritářský režim pořád sílí. Nicméně vyvolává to tedy problémy s demokracií i v naší zemi. Pro nás je velmi důležité zachovat nezávislost země, protože je ohrožena samotná existence naší země. Jde o to zjistit, jakou roli by měla sehrát Evropská unie, protože určitě má důležité místo ve východní Evropě, v postsovětských zemích, aby tyto země byly schopny zachovat si svou nezávislost. Politická situace velmi stručně, protože odborníci velmi dobře vyhodnotili tuto situaci a poslední vývoj. Máme zde tedy status quo a odehrává se jen málo změn, uvítali bychom více. Nicméně po letech eh, protizápadní propagandy polovina našeho obyvatelstva by klidně už zítra vstoupila do Evropské unie, když chápou, že na to nejsme připraveni, ale 50% lidí se chce vrátit do evropské rodiny. Myslím si, že je to velmi dobrý výsledek. Svědčí to o tom, že máme šanci zachovat nezávislost své země a dále se rozvíjet v rodině Evropské unie. Ta proruská skupina tvoří asi 40 takže je zde tedy většina, která by chtěla jít evropskou cestou. Když jsme se dívali na to, kolik lidí by se chtělo vrátit do Ruské federace, tak to procento je nižší než eh, v Rusku nebo na Ukrajině. Velmi málo lidí si eh, myslí, že by to byla ta dobrá cesta. V Bělorusku jsme tedy neměli svobodné volby, místní volby ukázaly, komunální volby ukázaly, že i prezidentské volby, které nás čekají příští rok, budou sfalšované, nicméně Demokratická komunita si myslí, že stojí za to účastnit se voleb, protože je třeba ukázat společnosti, že existuje alternativa, jaká alternativa to je. A příští rok se určitě Bělorusko zúčastní voleb. Pokud jde o situaci na Ukrajině a jak se to odráží na běloruské situaci, probíhá celá řada různých výzkumů, které ukazují, jaké je veřejné mínění v Bělorusku po anexi Krymu. Výsledky uvidíme ve velmi blízké budoucnosti. Všichni Bělorusové mají přístup k ruským kanálům, které bohužel jsou neslavně proslulé tím, eh, že zde ukazují zaujatou propagandu a lidé jsou tedy vystaveni tomuto vlivu. Bělorusko je ve stejné situaci jako v roce 2008 po válce mezi Ruskem a Gruzí. Aleksandr Lukašenko byl velmi znepokojen současným vývojem. I v současné době velmi znepokojen a hledá alternativu pro sebe a pro svou zemi. A plně si uvědomuje, že možná sice trošičku jiným způsobem, ale podobně může Rusko přistoupit eh, i k Bělorusku. Lukašenko nechce provokovat eh, Moskvu, ale zároveň nechce ztratit své kontakty se Západem. Určitým způsobem se chce zachovat svou nezávislost. I když se postaví proti oficiálnímu stanovisku Kremlu, tak eh, na jedné straně říká, že Ukrajina má právo na nezávislost, ale na druhé straně zase uznává anexi Krymu. Je tedy nucen říci, že strategicky a historicky Krym vždycky patřil k Rusku. Samozřejmě, toto je pod vlivem pana Putina, jeho země je nucena hlasovat proti rezoluci za Ukrajinu, což je velmi špatné pro image Běloruska. Už několik let pořádá oficiální setkání s panem Turčinovem, představitelem Ukrajiny a na těchto zasedáních ho vždycky oslovuje pane prezidente, tím ho vlastně de facto uznává. Když srovnáme pokrytí oficiálních ruských a běloruských kanálů, tak uvidíme, že běloruské kanály ukazují události na Ukrajině stejně jako Euronews. To znamená, z jiné strany jsou zde komentáře z různých stran. S výjimkou šíření určitých eh, komentářů ad hoc se tedy snaží být neutrální. Je tedy jasné, že studená válka mezi Ruskem a Západem připoutá Bělorusko mnohem rychleji k ruské ekonomice, ale vláda si také díky tomu mnohem rychleji uvědomuje, že musí urychlit rozvoj svých vztahů se Západem. Já si myslím, že nejdůležitější věc, kterou by Evropská unie mohla v této chvíli udělat, je zintenzivnit úsilí o osvobození našich politických vězňů, protože je to naše morální povinnost, je to také morální povinnost Evropské unie a já si myslím, že bychom měli pochopit, že když Bělorusko navštívil pan Solana, který vedl jednání s panem Lukašenkem, tak tam se dohodli, že všichni političní vězni budou propuštěni. Evropa slíbila hospodářskou podporu pro Bělorusko, takže je zde cesta, jak osvobodit politické vězně, i když pro Lukašenka političtí vězni to je vlastně pokračování jeho politiky vlády strachu. A abychom pochopili co se vlastně děje, tak eh, se můžeme tedy dívat na ruské kanály. Já sleduji, co se odehrává v ruských médiích. Je to skutečná historie, hysterie zaměřená proti západu, fašistická propaganda. A rating pana Putina vzrostl o více než 50% za poslední měsíc, což jasně svědčí o tom, že To, co se děje, je zajímavé a přitažlivé. Pro ně je důležité, že mají pocit silného státu, který ztratili po rozpadu Sovětského svazu a teď znovu se cítí jako silná země. Další věc, samozřejmě, diplomatická jednání s Moskvou, to je tradice západu, ale já si myslím, že diplomacie v tomto konkrétním případě může přinést výsledky pouze poté, Eh, Putin splní všechny své cíle. To znamená, podle svých vlastních slov, eh, se sbírá všechny země, které dříve patřily do Sovětského svazu. A já vždycky tedy hovořím pro demokracii, ale, ale Moskva k tomu přistupuje jako ke slabosti. Na takovou situaci tedy máme teď v současné době. Pro lidi ze západu si myslím, že by bylo snadnější pochopit, když se zeptáte v průzkumu francouze nebo Němce. Jaký vztah chcete, aby měli lidé k vaší zemi, k vašemu národu, tak všichni řeknou, chceme být respektováni, chceme, aby nás lidé měli rádi. Když se ale zeptáte Rusa, tak Rusy řeknou, chceme, aby se nás ostatní báli. A to je takový ruský syndrom, eh, historický syndrom, který také ovlivňuje ruskou politiku. A nejlepší lék na toto by bylo posílení nezávislosti jak Ukrajiny, tak i Běloruska, Moldavska a dalších zemí. Čím více nezávislosti budou tyto země mít, tím rychleji Rusko ztratí tento svůj eh, postimperiální syndrom. Ještě pár dalších slov k tomu, co je třeba, aby Evropská unie udělala pro Bělorusko. Evropská unie musí uznat, že Bělorusko musí vytvářet politiku sousedství vůči Ukrajině. Za druhé, neměli byste izolovat Bělorusko společně s Ruskem, protože jsme hlasovali proti tomu ukrajinskému návrhu, protože naše skutečné stanovisko vůči Ukrajině je úplně jiné než ruské stanovisko. Bělorusko se snaží vést nezávislou politiku, což je důležité jak pro vládu, tak pro demokratické společenství. A toto úsilí musí být podporováno. Už jsem o tom hovořil před chvílí a znovu, znovu to zopakuji. Dnes se zde pozorujeme nové možnosti, které se otevírají a je možné, aby Západ pomohl Bělorusku najít rovnováhu a posílit svou svrchovanost. Je také důležité pokračovat ve v naplňování dohod z Vilniuského summitu, například eh, vízová dohoda, protože Bělorusko nebo běloruský občan vždycky musí zaplatit 60 euro za vízum. A počet eh, víz na osobu v Bělorusku je nejvyšší na světě. V uplynulých letech eh, jsme jednali skutečně konstruktivně a neměli bychom dovolit, aby ukrajinské události toto poškodili, pokud nedojde k nějaké harmonizaci, pokud se naše země nezblíží, tak eh, nevyužijeme této příležitosti. A pořád tedy postupujeme podle hesla více, více Evropy pro Ukrajinu. Děkuji. Machiavelli řekl, že je lepší, aby se nás lidé báli, než aby nás milovali. Takže zdá se, že Rusové jsou studenti Machiavelliho. Také Stalin se zeptal, kolik, kolik rozdělení je zde potřeba. Takže logický závěr je, že minulý rok vyhlásili, že Západ je slabý a že nastal čas, aby Rusové znovu dobili všechno to, co ztratili. To znamená, že neměli odvahu to udělat v době, kdy byl Západ silný. To znamená, že Západ musí být silný, takže se to vlastně pohybuje v kruzích. Pan Mošes bude muset odejít jako první, takže pokud máte otázky pro něj, tak Prosím, začněme s ním. Jinak bych dal slovo panu Paleckesovi. Thank you. I have eh, to say that we have heard... Za slovo. Já bych chtěla říci, že jsme si od našich hostů vyslechli velice zajímavé komentáře a situace se eh, teď změnila a jak říkal řečníci, měli bychom využít eh, tuto novou situaci, tuto novou příležitost k tomu, abychom pozměnili svou politiku Evropské unie naměřenou vůči Bělorusku. Chtěl bych eh, požádat všechny tři eh, návštěvníky, co si myslí o těch takzvaně restriktivních opatřeních naměřených vůči vysokým úředníkům Běloruska. Myslí si, že teď nazrál čas k tomu, aby ta opatření byla nějakým způsobem pozměněna? pokud si, a pokud si myslíte, že ten čas nazrál, tak jakým způsobem by ta opatření měla být změněna? Děkuji. Ano, pane Mošesi, chtěl byste se k tomu vyjádřit a pak pan Temprano a pak pan Milinkevič, říká pan předseda. Ano, já bych řekl ne, ještě ten čas nenazrál. To je moje stručná odpověď. Myslím si, že by to nebylo dobré, aby Evropská unie měnila svou pozici. Myslím si, že tento soubor opatření byl zaveden k tomu, aby byl splněn určitý cíl a ten cíl zatím ještě dosažen nebyl. A to je vlastně veškerá taková analýza, kterou vám k tomu mohu říci. Pan Milinkevič. Ano, děkuji. Myslím si, že je dobré, abyste byl eh, plně podporuje dialog mezi Běloruskem a Evropskou unii, ale nesmí to být eh, dialog, který bude samoučelný. A nesmí to být dialog, který bude eh, probíhat za jakýchkoliv podmínek, protože v Bělorusku jsou političní vězni a jedním z hlavních důvodů problému je to, že lidé se dostávají do vězení jednoduše kvůli tomu, že mají jiné názory, že mají alternativní uh, E, názory, takže je nutné učinit vše, co jde, aby byli političtí vězni osvobozeni. A teprve poté můžeme uvažovat o e, stažení těchto sankcí zaměřených na e, fyzické osoby, na vysoké úředníky. A z toho důvodu musíme tento dialog vést, ale ten musí to být dialog podmíněný. Musíte být podmínky pro Bělorusko, protože jinak by vlastně Evropa ztratila tvář. Musíme být jednotní v hodnotách a ty hodnoty lidských práv, základních práv jsou ty nejdůležitější. Paní Koncary, děkuji. Chtěl bych poděkovat za slovo. Bylo to velice důležité, eh, zajímavé. Chtěl bych se zeptat pana Mošese, jak se díváte na stávající situaci mezi východním partnerstvím a Evropskou unii? Někteří kritici poukazují na to, že vlastně ten vztah eh, už jaksi skolaboval protože Evropská unie eh, učinila několik závažných chyb, že Evropská unie vlastně příliš jak si ponížila, ty, eh, ponížila Rusko, že se chová k Rusku takovým dost negativním způsobem. Takže se chci zeptat, jak se na to díváte vy? Já si nemyslím, že se ten vztah východního partnerství, nebo že to východní partnerství se vlastně úplně zhroutilo, ale chtěl bych říct, že SLA určitě má velké problémy Myslím si, že eh, je důležité, nebo že dost dobře víme, co musíme učinit, než předtím, než bude další summit. Je důležité možná to východní partnerství ještě hodně eh, upravit. Možná bude dobré, je, je, je i možností se vlastně eh, z toho stáhnout, ale myslím si, že je dobré, abychom pomáhali sousedním zemím, abychom byli zapojeni do spolupráce s těmito zeměmi, to je nutné, ale zároveň si nejsem Myslím si, že tedy to východní partnerství jako rámec spolupráce má, eh, je dostatečně užitečné a dostatečně hodnotné. Děkuji, říká předseda. Ještě se žá, eh, hlasí o slovo paní, pan, paní Gomeš a ještě pak další dva řečníci. Paní Gomeš. Ano, děkuji. Eh, co se týče krátkodobého výhledu, si eh, zde bude ten mezinárodní mistrovství v ledním hokeji. V Ukrajině celá řada lidí říká, že by bylo dobré, aby se to tam nakonec nepořádalo, ale já si myslím, že by se to mistrovství mohlo využít jako určitá příležitost k tomu, aby třeba ti, kteří jsou dostatečně stateční k tomu, aby vedli určité demonstrace, tak aby mohli zdůraznit to, co lidé chtějí a že tam dochází k porušování lidských práv a že oni jsou proti tomu. Chtěla bych se vás zeptat na podrobnější názor také na to, jaké eh, jsou dopady vztahu Běloruska a Ruska Víme, že Rusko eh, také vedlo s Běloruskem tu takzvanou válku o potáž. Ehm, to také mělo dopady. Takže se chci zeptat eh, navíc ještě, jaké, jaká, jaká má dopad eh, ukrajinská krize na vztah Běloruska a Ruska. Zda tedy došlo spíše ke zblížení Běloruska a Ruska nebo k oddálení v důsledku ukrajinské krize. Děkuji. case you know he didn't get it, the translation, you know, I'll... Mohla byste, eh, pan předseda ještě zopakoval otázku, teď pan Petering. Děkuji. Jsem velice potěšen, že je mezi námi nositel Zacharovovy ceny 2006, pana Belinkeviče. Eh, velice mě zaujalo to, co tady bylo řečeno o <clears throat> naší angažovanosti pro eh, zatčené v Rusku, a e, stejně to, to stejné vlastně slyšíme i od e, našich e, ruských přátel. A já tady mám jeden dotaz. Asi před rokem byl uvalen trest smrti na jednoho nebo dvou, dva mladé lidi, kterým bylo vytýkáno, že spáchali teroristický čin, byli potom odsouzeny, ale byly tady pochybnosti o tom, jestli to vůbec byli eh, ti praví pachatelé. Mohl by pan Medinkěvič eh, říci pár slov eh, k této věci, je, diskutuje se o tom ještě, byli to ti správní pachatelé, a nebo jsou nad tím ještě nějaké otazníky, protože byli usmrceni. Mr. Tanok, Děkuji, pan Tanok. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se chtěl uh, trošku uh, distancovat od mých socialistických kolegů, kteří říkali, že Evropská unie vlastně učinila určité chyby v jednání s východními partnery a že vlastně trošku jaksi jakoby zastrašovala. Já si myslím, že Evropská unie vůbec nikoho nezastrašuje, že ten, kdo zastrašuje, je Rusko, pokud někdo. Já jsem byl také zpravodajem pro evropskou politiku sousedství i pro východní partnerství v minulých eh, letech a myslím si, že vše, co bylo v nabídce, bylo vlastně dobrovolné. Byla zde dohoda o tu um, obchodní dohodu, to nikdo jim přece nevnucoval. A na, naopak Rusko velice tlačí na Armény a na další země, aby se naopak staly členy Euroazijské celní unie. A i z hlasování v OSN se jasně ukázalo, uh, že ta euroazijská unie, tam se nejedná o hospodářství, tam se jedná prostě o kontrolu Ruska nad ostatními zeměmi. Já se chci zeptat pana Milinkeviče na tuto věc. E, souvisí to s přítomností ruských e, vojenských jednotek ve vaší zemi. Mám pocit, že tam je e, radar a vojenské jednotky na vašem území. Chci se zeptat, zda se nejedná o takový určitý, určitého trojského koně. Vlastně, aby zda se nejedná o určitou podobnou situaci jako na Krymu. Rusko, tam má, Rusko vlastně mělo velkou eh, vojenskou přítomnost eh, na Krymu, takže potom, když chtěli tu zemi převzít, tak to vlastně byla hračka. A já se chci zeptat, zda vy se také nebojíte uh, že se to něco podobného může stát, že vlastně ti, eh, ti, ty, ty ruské jednotky se vlastně mohou pak eh, využít eh, vojensky, zda, tam může dojít k podobnému scénáři jako na Krymu ve vaší zemi. Ano, takže máte slovo, pane Milinkeviči, říká pan předseda. Pan předsedající. Děkuji za slovo. Tali jste se na trest smrti pro ty dva muže. Aleksandr Lukašenko je zcela jistě prezident, který vládne pomocí atmosféry strachu a právě trest smrti je jedním z takových nástrojů, který mu pomáhá. Pro nás je tedy velice důležité, stejně jako pro Evropskou unii, hovořit o těchto věcech, protože trest smrti musí být zrušen my jsme vlastně teď poslední evropská země, kde existuje trest smrti, ale ke zrušení trestu smrti by došlo teprve poté, až se, až se vlastně bude dojednávat hospodářská a sociální eh, spolupráce s Evropou, protože pokud tam bude určitý balíček o hospodářské a sociální pomoci nebo asistenci, tak tam poté bude možné také eh, jednat o takových věcech, jako je propuštění politických vězňů a také zrušení tohoto trestu smrti ale to tedy dojde až teprve, k tomu dojde až teprve k tomu, až bude existovat takový široký uh, dialog. Teprve poté se budeme schopni zbavit tohoto středověkého trestu. Dále, co se týče ruských vojenských základen na území Běloruska, tak musím potvrdit, že zde existují dvě a je to vlastně proti, protiústavní, protože běloruská ústava říká, že Bělorusko chce být neutrální zemí a že za, eh, zahraniční základny tedy jsou jasným porušením te, tohoto ústavního principu. Pak se chci vyjádřit k otázce poslance Peteringa. zda by tedy, pokud by Rusko přistoupilo k nějaké agresi, zda by jim pomohlo ta přítomnost na našem území. Ano, je to tak a my jsme zcela proti tomu, aby na našem území byly tyto vojenské základny. Ale zároveň si myslím, že ten scénář toho, že ty vojen, ruské vojenské základny jsou jakýmsi trojským koněm, to není příliš realistické. Pro Rusko je nejdůležitější to, aby ty bývalé, ruské, bývalé sovětské republiky neodešly do Evropské unie ale Bělorusko se vlastně nechce integrovat s Evropskou unii. Bělorusko je ekonomicky napojeno na Rusko. Takže si myslím, že to nebezpečí vojenské intervence není reálné v Ukrajině k tomu došlo tehdy, když Ukrajina řekla, že chce do Evropy, když také bylo podepsáno memorandum o porozumění ve Vilniusu, teprve potom se Rusko začalo chovat agresivně. A myslím si, že podobně by to bylo i v, tedy v jakémkoliv případě, kdyby ty země usilovaly o integraci do Evropy. No, je to trošku tak, jako když tatínek eh, nechce, aby děti odešly a vlastně je bije kvůli tomu, aby od něho neodešly. No. Myslím si, že celkově to bylo velice zajímavé setkání. Chtěli bychom vám rovněž říci, že jak tento, tak i zcela jistě ten budoucí parlament bude i nadále věnovat pozornost situaci ve vaší zemi a jsem si jist, že i v budoucnu ten nový parlament vás bude zvát na podobné schůze. Chtěl bych vám také ještě říci, že vaše situace v souvislosti s tou situací v Ukrajině, na Ukrajině je vlastně pro nás ještě důležitější. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili dnešního slyšení a konkrétně děkuji vám, panelistům. Děkuji všem. Teď eh, navrhuji krátkou přestávku a poté nás čeká další bod programu. Navštíví nás ministr zahraničních věcí Egypta, který eh, zhruba za pět minut zahájí svou prezentaci. colleagues. Vážení kolegové, zahájíme další uh, diskuzi na pořadu jednání a to je výměna názorů eh, s Nabilem Fahmim, ministrem zahraničních věcí Egypta o současné situaci v Egyptě. Pan ministr je v Bruselu na samitu EU Afrika a to je pro nás příležitost uspořádat dnešní dialog zejména nyní, eh, kdy se chystají prezidentské volby ve vaší zemi, byla přijata nová ústava a vývoj ve vaší zemi stejně jako eh, v Rumunsku, já to chápu, protože u nás jsme také měli velmi eh, pohnutou dobu a u vás se to teď také velice eh, vyvíjí a tady je celá řada různých otázek, například bych i zmínil to, že Eh, trest eh, smrti 500 eh, členů muslimského bratrství je znepokojivý a doufáme, že během našeho dialogu nalezneme určité odpovědi na naše otázky. Chtěl bych vás vyzvat, abyste se tedy obrátil na členy našeho výboru, dejme tomu na 10 až 15 minut. Máte slovo, vaše excelence. Děkuji pane Pašku. Doufám, že to vyslovuji správně. A děkuji za to, že jsem byl vyzván dostavit se do vašeho výboru. Jsem velice rád, že mám tuto možnost hovořit k vám přímo, protože to, co se děje v Egyptě, je velice důležité a velmi oceňujeme naše vztahy s Evropou. Jsou to vztahy dlouhodobé, máme společné kořeny a, a také e, společnou budoucnost. Tím pádem je pro nás nesmírně důležité, abychom se vzájemně chápali a rozuměli. E, e, máme velmi prastarý stát, neměli jsme za celou naši historii mnoho revolucí, ale za poslední tři roky proběhly dvě, takže je to opravdu velmi pohnutá doba, doba plná změn v minulosti s tím nemáme mnoho zkušeností a teď skutečně se to stalo dvakrát ve třech posledních letech. Ale nejde pouze o to, jde o definování naší politické identity v 21. století. A to takovým způsobem, abychom eh, zahrnuli eh, každého, kdo chce být eh, občanem Egypta a všech, všechny, kteří chtějí eh, budovat naši zemi mírovým způsobem, bez ohledu na to, eh, zda názory eh, té dané osoby jsou pravicové nebo levicové, správné nebo nesprávné, nebo nechceme to zkrátka posuzovat. Důležitá je národnost, to je důležité pro tedy identitu a důležité je také to, že právo na politické přesvědčení není spochybňováno, pokud je vyjadřováno mírovým způsobem. Za druhé jsou dva důvody, proč došlo k dvěma revolucím během posledních tří let. Jednak Tady máme velkou nedos, nezaměstnanost mládeže, 56% lidí mladších 25, tedy pardon, chtějí změnu, tito lidé mladší 25 let. A to není špatné, to je samozřejmě dobrá věc a dále informační revoluce po celém světě eh, se dostala i do naší země a poskytla samozřejmě lidem informace. Není možné informace zastavit a proto, když tedy lidé vnímají nové alternativy, tak chtějí mít možnost volby mezi těmito alternativami. A když jim berete eh, právo rozhodnutí, tak eh, vytváříte napětí a dále Eh, proč tedy dochází eh, k revolucím místo k evoluci. Eh, je tam, byla tam vlastně chybná vláda a když máte dobrou vládu a zprávu, tak samozřejmě dochází k jinému vývoji, než když tedy ta vláda není dobrá. A my se to snažíme teď napravit. Snažíme se napravit situaci, kdy všichni egyptiané tedy chtějí spolupracovat, Eh, velmi důležité je především jejich identifikace, tedy jejich identita, což jsou to egyptiané a eh, Dále tedy jde o to chápat demokracii, jak funguje, jaká je eh, moc demokracie, demokracii a jak to tady funguje, jednak tedy pro fungování úřadu a jednak pro lidi. Jde je to výzva pro to, eh, kde, jak se chápeme, jak se nechápeme, eh, kde spolu souhlasíme a jak se přesuneme z jednoho polu do druhého. Začali jsme v roce 2011 a nebyl to dobrý začátek. Místo toho, abychom se snažili nejprve vytvořit tu ústavu, která by definovala, a kde bychom definovali naši identitu a potom spustili volby, eh, kde dochází samozřejmě k volebnímu boji. Eh, tak místo toho jsme skočili rovnýma nohama do voleb a dopadlo to tak, že jsme eh, vlastně eh, vybrali nebo zvolili ty síly, které předtím vyšly do ulic a to samozřejmě nechalo některé části společnosti stranou. Dva a půl roku po roce 2011 došlo k druhé revoluci, proběhlo to v podstatě stejným způsobem, lidé vyšli do ulic, vznikla nestabilita a hrozby a e, prezident potom opustil svou funkci, rezignoval. A musím říci, že toto nejsou běžné e, podmínky. Toto samozřejmě není normální, jsou to mimořádné podmínky, mimořádná situace. Ovšem e, došlo k tomu tím, že jsme reagovali na to, co se dělo na ulicích. A dále tedy jsme se rozhodli vytyčit určitou cestovní mapu, kdy jsme e, nejprve přijali ústavu a poté e, má dojít k volbě parlamentu e, nebo prezidenta nebo obráceně. To je zkrátka naše cestovní mapa a my jsme vlastně eh, chtěli, aby to proběhlo během jednoho roku od 3. července minulého roku. To byla tedy cestovní mapa. A když jsme ji přijali, tak jsme ji nikomu nevnucovali. Přijali to různé strany eh, s výjimkou tedy jedné a prvním krokem bylo, eh, že nejvyšším soudem, nebo v čele nejvyššího soudu eh, by tedy byl prezident a potom bychom vytvořili eh, výbor, který by vytvořil ústavu, což se stalo, kterou přijali jsme ji minulý měsíc a potom tedy proběhnou volby. Eh, třetí týden v květnu proběhnou prezidentské volby a pokud tam bude další kolo, tak to proběhne eh, v následujícím měsíci a eh, potom v polovině eh, nebo na začátku podzimu bychom měli mít i parlament. Tak, jak budeme činit tyto jednotlivé kroky, tak samozřejmě chceme zajistit eh, to, co si přeje lid, to znamená eh, rozvinout eh, hospodářství tak, aby lidé měli naději na budoucnost. A není možné rozvíjet hospodářství, pokud v ulicích vládne nejistota. Takže potřebujeme vytvořit bezpečnost a aby v ulicích byl klid. A Samozřejmě jsme cílem eh, někdy násilí nebo i terorismu. A jakým způsobem toto zvládnout? A zároveň eh, nereagovat v rozporu s demokracií. To je opravdu velice delikátní rovnováha, kterou se snažíme nastolit. Demokracie samozřejmě postupuje práva, ale zároveň také vytyčuje parametry, jakým způsobem je možné eh, postupovat. A pokud jednáte v rámci těch daných parametrů, tak eh, na to máte plné právo. Příští prezident který eh, přijme svou funkci eh, v červnu, bude muset rozběhnout hospodářství, zajistit bezpečnost a spojit občany, nalézt spolupráci a definovat naši společnou eh, identitu. Společná identita to neznamená identická identita, to je zkrátka pouze takové zastřešení, pod kterým všichni nalezneme nějakou svou pozici. A výzvou je, jakým způsobem zvládneme eh, ta místa, kde se neschodneme eh, kde eh, jsou naše názory nebo přístupy sporné. A já věřím tomu, že se nám podaří uspět, vytvoříme demokracii. Ovšem viděl jsem, že egyptiané velmi trvají na tom, aby se Eh, stali těmi, kdo utváří budoucnost a těchto svých cílů se nechtějí vzdát. Cítím důvěru proto, že se snažíme eh, vytvořit demokracii, ale nejsme jediní. Snažíme se vytvořit demokracii, eh, která by pro nás byla tedy přijatelná, se kterou bychom se mohli tedy stotožnit. Nebude to jednoduché, budou tady výzvy, ale čím rychleji se nám podaří dostat se do situace, kdy bude Egypt bezpečný, bez násilí, tak eh, tím rychleji eh, budeme moci nastavit otevřenost eh, a vytvořit společnou identitu. Abychom mohli docílit splnění našich ekonomických potřeb, a teď to shrnu, tak potřebujeme růst 8 až 10 v příštích deseti letech. Máme nárůst obyvatelstva 1 eh, milion obyvatel každých 9 měsíců a růst je zhruba 3 někdy 2 a to jsou tady formální čísla. Takže vidíte, že nás čeká velký kus práce a nebude možné ho zrealizovat, pokud eh, region bude nestabilní a nebude zajištěna bezpečnost. A tento úkol nás čeká ve chvíli, kdy vlastně eh, hledáme naši identitu a vytváříme eh, struktury. A když se podíváte na všechny možné světové strany, tak tam vidíte, že všude jsou problémy. A já samozřejmě chci, abyste, nám, abyste se za nás modlili, nebo abyste nám zkrátka pomáhali myšlenkově, ale zároveň i e, jinak, protože když tady budeme mít tento problém, tak to nebude problém pouze středního východu, ale bude se to týkat i vás a pro nás je samozřejmě důležité i to, co činíte vy, protože nikdo z nás není izolovaný doby se změnily. Už to není stejné jako před stolety. Hmm. <clears throat> Protože samozřejmě eh, vznikne nový Egypt, Egypt, který bude hrdý na svých 7000 let historie, ale bude se dívat také do budoucnosti, bude utvářet svou budoucnost a uh, já samozřejmě tady s vámi nechci hovořit o faraonech a o pyramidách, i když jsme na to samozřejmě hrdí. Já jsem, napr- eh, jsem připraven odpovídat na vaše otázky a budu rád, když si vyslechnete mé odpovědi. Děkuji, pane ministře. A teď pan Mario David. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, vítejte. Já jsem byl na delegaci Mašreku a jak eh, můžete tušit, eh, Egypt je jednou z našich klíčových priorit a jsme velmi rádi, že zde s vámi můžeme diskutovat v průběhu této hodiny a já přijdu rovnou k věci. Jistě si dokážete představit, eh, jak jsem byl zklamán a jak jsme byli šokováni těmi zprávami z minulého týdne. Ve všech našich společnostech chceme, aby soudnictví bylo nezávislé, ale nemyslím si, že je možné přejít to bez velmi silné kritiky ze strany celého světa. Předseda Pašku se už o tom zmínil. A jak k tomu přistoupíte vy? Ve vašem zákoně jsou ustanovení, která umožňují zvrátit tyto rozsudky. Já upřímně si myslím, že když vidíme, že jsou vyslovovány rozsudky tak velmi rychle a týkají se stovek odsouzených, tak eh, nezávislost soudnictví, nezávislost eh, toho rozhodnutí je spochybnitelná. To je pro nás samozřejmě nepřijatelné ale zároveň si klademe otázku. Vy jste říkal, že příští prezident musí být prezidentem všech egyptianů, samozřejmě, ale jak je možné vytvořit společnost založenou na toleranci, kde budou lidé spolu žít, i když mají různé názory, když zároveň jste měli minulého prezidenta, který byl zvolen i když se tedy demokraticky nechoval v průběhu svého prezidentství, teď je ve vězení. Když vidíte ty stovky trestů smrti, které byly vyneseny, říkáte, že nová ústava přinese nový Egypt. My doufáme, že tomu tak bude. Těšíme se, že s vámi budeme velmi úzce spolupracovat a já s vámi hovořím jako přítel Egypta, stejně jako my všichni, ale něco se musí změnit a myslím si, že to bude i k vašemu prospěchu, aby se ty věci změnily. A abyste ukázali mezinárodnímu společenství, podívejte, soudnictví je nezávislé a musí to vzejít od současné vlády, od prezidentských kandidátů. Co si myslíte, že se může stát, protože jinak upadnete do stejné pasti, jako minulý režim prezidenta Mubaraka, protože v podstatě vy jste se zmínil o těch problémech, které máte. Já jsem vždycky Říkal svým přátelům, že Egypt je tou poslední zemí na světě, kde bych chtěl být politikem, protože to je opravdu dramatická situace. Vy jste říkal, že vaše populace roste o 1,3 miliony eh, za rok. Eh, takže pak jsou zde ještě imigranti a tak dále. To je opravdu velmi obtížná situace. Jakým způsobem k tomu chcete přistoupit? Jak to chcete řešit eh, bez podpory mezinárodního společenství? Já vám přeji štěstí, ale i přes ty dramatické zprávy, které se k nám donesly minulý týden, Vás zde opravdu srdečně vítáme a těšíme se, že s vámi budeme úzce spolupracovat. Děkuji, pan Salafranka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Sí, señor ministro, quisiera en nombre del grupo del partido. Jménem frakce EPP bych vás rád přivítal na tomto výboru zahraničních věcí. Pro nás je Egypt pozitivním a aktivním partnerem Evropské unie. Nemusím vám říkat, že Egypt je velká země se sedmi letou historií. Sám se to připomněl, pane ministře, ze své strategické polohy kvůli své populaci a kvůli počtu mladých lidí je to vůdčí země v arabském světě a vy stá, sám jste připomněl, že všechno to, co se odehraje ve vaší zemi, je zásadní pro stabilitu celého regionu, Blízkého východu a celého světa. Egypt je země, která hledá jak vymezit svou politickou identitu v 21. století. A já si myslím, že Evropská unie musí jasně vsadit na stabilitu, na proces přechodu k demokracii, inkluzivního přechodu k demokracii a také ve prospěch lidských práv a základních svobod. Kolegové, pan Pašku a pan David zde vyjádřili znepokojení kvůli tomu odsouzení 529 eh, muslimských bratří k smrti. Připravuje se také další obrovský soud za stejných podmínek v příštích dnech. Tím jsem tedy znepokojen a zároveň bych se rád zeptal na to, jak je, jaká je ekonomická situace v zemi. Víme, že po těch různých revolucích došlo k velkému zhoršení a také by mě zajímalo, jaké máte plány pro legislativní volby, Víme, že prezidentské volby byly svolány na 26. a 27. května. Děkuji. Děkuji. Paní Gomeš, prosím. Pane ministře, jak říkal kolega, nemusíme připomínat velikost Egypta, učíme se o tom už od základní školy. Egypt má nejen velkolepou historii, ale má i dnes velký vliv na muslimský svět. A kromě toho je Egypt naším partnerem, naším sousedem ve Středomoří. To, co se děje ve vaší zemi, je pro nás skutečně důležité. Zmínil jste se o dvou revolucích v posledních třech letech. Ano, my všichni se shodneme na tom, že jsme to s velkým zájmem sledovali a s velkou solidaritou. Ten statečný boj egyptských občanů na náměstích, ale viděli jsme také, že to skončilo převratem. Já jsem z Portugalska, my jsme také měli státní převrat. A otázka je, kam ten převrat vede? Za lidové podpory povede to k větší demokracii? A nebo je to krok zpět? A já musím s, politování, s politováním říci, že to, co vidíme, svědčí o tom, že je to krok zpět. A nejde pouze o těch 529 eh, rozsudků, tedy trestů smrti, Všichni víme, že to nebyl spravedlivý proces, ale je to i ta nová ústava, která dává vojsku nad vládu, nad civilním obyvatelstvem. Vojenská rada jmenuje ministra obrany. Rozpočet je pořád eh, velmi nejasný. Vojenské soudy mohou soudit civilní občany. Prostě obecně musíme říci, že zde není oddělení pravomocí. Prezident dokonce může jmenovat 5% eh, poslanců parlamentu, to je další aspekt. A už zde také zaznělo, že velký počet egyptských občanů je pronásledován. Já hovořím o muslimském bratrstvu, ať s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, ať se nám to líbí nebo ne. Já nechápu, jak můžete jít směrem k demokracii, když vylučujete a stavíte do ilegality muslimské bratrstvo. To je recept na další problémy. Není to recept na to, aby muslimské bratrstvo upustilo od svých nedemokratických praktik. Dále situace v Sinaji. Ta je pro nás velmi znepokojivá. Dochází tam k marginalizaci beduinské populace, k obchodování s lidmi. Egyptská vláda a izraelská vláda jsou za to zodpovědné, ale ta situace se vůbec nezlepšuje, naopak. Dále média. Novináři z Al Jazeera, blogeři, egyptští novináři jsou ve vězeních. To opravdu mě nevede k přesvědčení, že ta vaše druhá revoluce které já říkám státní převrat, vede k větší demokracii. Spíše naopak. Je mi opravdu líto, že to tak musím říci. Jste zde také na summitu EU Afrika, tak bych se vás ráda v této souvislosti zeptala na něco trochu jiného. Vidím také, že dochází k problémům na jihu Francie. Dále zde dochází také k problémům, pokud jde o Nilu, Sudán, Etiopie. Já si myslím, že to může také působit eh, jako destabilizační faktor nejen pro Egypt, ale pro celý region. Děkuji, pan Van Balen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře, to je skvělé, že jste tady. Já jsem se pokusil prostudovat obě dvě vaše předcházející ústavy a tu současnou a ta podle mě, ta současná ústava otevírá cestu demokracii, ale Demokracie samozřejmě musí se zakořenit a to je dlouhodobý proces. Myslím si, že si zasloužíte podporu, ale zároveň bych se rád vrátil k tomu, co říkala paní Gomeš, pan Salafranka, pan David. Masové tresty smrti nefungují. V mé zemi a v zemích EU jsme zrušili trest smrti. I další země na to uvrhly moratorium. Bez ohledu na celou tu strategickou diskusi, nemohlo by to moratorium pomoci, aby se v Egyptě zabránilo těm masovým trestům smrti? Děkuji předem za odpověď. Děkuji a nyní pan Tenok. Děkuji. Pane ministře, jménem Evropské skupiny konzervativců a reformistů musím říci, že Egypt je strategickou zemí, stabilita Egypta je důležitá jak pro stabilitu vašeho regionu, arabského světa i Evropské unie. Já jsem opatrně vítal novou ústavu, protože poskytuje lepší práva menšinám, především koptským křesťanům. My je máme i v Londýně, mám s nimi dobré vztahy, ale také lepší situaci žen zajišťuje tato ústava. Chápu zároveň, že jste zakázali strany založené na náboženství, to je trochu rozpor, můžete mi to prosím vysvětlit. Důležité jsou také vztahy s klíčovými arabskými zeměmi, jako je Saudská Arábie. A Anna také říkala, že je velmi důležité, abyste zabránili té hrozbě al kaidy v Sinaji. A ty tresty smrti už zde byly zmíněny. 529 členů muslimského bratrstva bylo odsouzeno k smrti. Další věce, jako přítel Egypta, který opatrně podporuje vaši vládu, musím zmínit svobodu médií Su Tatan je obvinována z toho, že napomáhala muslimskému bratrstvu, i když fyzicky vůbec nebyla v Egyptě ve chvíli, kdy bylo muslimské bratrstvo postaveno mimo zákon. Podle mého názoru eh, Al Jazeera je eh, objektivní kanál. Možná v arabském světě je to trošku jinak. Je pravda, že je financována Katarem a tam docházelo k určité podpoře jistých sil Eh, v Syrii. Možná je tedy eh, arabská Al Jazeera trochu jiná, nicméně ta anglická Al Jazeera je velmi spolehlivá. A ta novinářka je teď eh, velmi postižena tím odsouzením, nemůže pracovat nikde v žádné zemi. Takže já bych chtěl apelovat na vás, abyste loboval u odpovídajících orgánů, aby upustili od těch obvinění vůči SU a dalších eh, anglicky hovořících novinářů kanálu Al Jazeera. Myslím, že to může přinést jen dobro. Děkuji, takže pane ministře, nyní máte slovo. Děkuji za celou řadu otázek a detailů. Myslím si, že je velice důležité, že jsem mezi vás zavítal, protože vidět, že vás otázky Egypta velice zabývají. Takže já tyto otázky, eh, tyto otázky jste položili tedy s upřímnou myslí a já se na ně také pokusím odpovědět upřímně. Za prvé chci říci, že zatím zde není žádné sou, sou, soudní rozhodnutí, že těch 529 lidí bude odsouzeno k trestu smrti. Takové soudní rozhodnutí, takový verdikt neexistuje. Je to tak, že soud zatím zaslal spisy těchto lidí eh, k dalšímu eh, posouzení, k dalšímu stanovisku. Zda tedy eh, zatím ještě neexistuje to soudní rozhodnutí, že budou odsouzeni k smrti. Ale je velice obtížné, Moftý tedy bylo požádáno, aby se k tomu vyjádřilo, aby to bylo stanovisko. Já ale nechci, abych se vyjádřil nějak zavádějícím způsobem. Eh, je to velice složitá situace, ale zatím takové soudní rozhodnutí se ještě není. Za druhé chci říci, že tento, mm, dochází k věcem, že je zde tento nejvyšší, eh, eh, pokud je zde to, tento nejvyšší trest, tak tam vlastně ještě tam ještě vlastně eh, to musí být přeskoumáno. Zatím 370 lidí eh, bylo přítomno a pokud dojdete k potvrzení tohoto rozhodnutí, mluvím, tak eh, tam ještě vlastně všechny tyto uh, případy budou znovu přeskoumány. Takže zatím je to asi zhruba 130-140 případů, to jsou tedy eh, osoby, které již, eh, u kterých již existuje ten spis a ten spis byl tedy eh, teď odeslán k tomu dalšímu stanovisku. Já jsem součástí exekutivy, takže se nemohu vyjadřovat k meritu věci u těchto soudních jednání, u těchto soudních procesů. Ale jak jste již bylo řečeno, vláda a také generální eh, advokát nebo respektive tedy státní Eh, prokurátor eh, se již vyjádřili, ale již bylo řečeno, že se tedy nejedná ještě o, ten soudní, o to soudní rozhodnutí. Teprve poté, až zde bude stanovisko muftý, tak se to ještě bude přeskoumávat. Takže tam, a pak jsou tam ještě možnosti dvou nebo tří eh, možností odvolání. Jednak se lze odvolat kvůli procesním námitkám nebo i kvůli samotnému meritu věci a potom k tomu odvolání se nebude vyjadřovat někdo z exekutivy, někdo z výkonné složky moci. Je tam prostě samostatný odvolací proces a teprve poté, kdy bude celý ten odvolací proces dokončen, tak se to přesune k exekutivě, respektive k prezidentovi, který je hlavou exekutivy, který potom potvrdí, zda dojde k tomu samotnému verdiktu či nikoli. Čili je to opravdu takový řádný soudní proces, je tam řada různých vrstev, řada hierarchie a nejprve se to vlastně bude projednávat v té uh, složce uh, soudní, pokud se, a potom teprve se dostane do exekutivy, pokud vůbec se to dostane vlastně i do té složky eh, exekutivy. Takže zatím bychom neměli předbíhat událostem, zatím se to ještě, zatím ještě ani příslušní soudci tedy se nerozhodli, ale pokud tedy tam dojde k příslušnému rozhodnutí, tak potom ti obvinění budou mít eh, právo se odvolat v rámci různých těch postupů a teprve poté, kdy dojde vlastně k celému ukončení, tak potom ještě se to vlastně dostane k prezidentovi, který je e, hlavou výkonné moci a ten se pak rozhodne, zda dojde opravdu k tomu výkonu toho Eh, trestu smrti či nikoli. Eh, respektuji vaše názory ohledně trestu smrti, nicméně v, Evropě, eh, pardon, v Egyptě je to tak, že my máme trest smrti zakotven v našem právním řádu. Zatím to nebylo nějak změněno, je to prostě v našem právu. A další otázka, která padla. zněla, tak eh, jak to bude tedy s těmi příslušníky muslimského bratrstva, pokud budou eh, odsouzeni, jak to bude dál, jak budeme pokračovat. Myslím si, že ve vašich zemích, myslím si, že v každé vaší zemi, ve všech vašich zemích je to tak, že tam máte Eh, zkušenosti s, s příslušníky teroristických skupin. Mo, pokud, ať už je to příslušník eh, nějaké ultralivice, ultrapravice a spáchá nějaký teroristický čin, tak bude trestán. Eh, to je právní řád, to je zákon práva. Každý má samozřejmě právo na spravedlivý proces a tak dále, ale nikdo e, nemá nějakou imunitu proti těmto teroristickým činům. Takže zde existuje myslím si, že nemůžete říci, že pokud takto postupujeme, tak to není demokratické. Myslím si, že Egypt se posouvá dopředu, ale musíme vždy vycházet z právního státu, ze zákona. Pak otázka, co může dělat Evropská unie? Na to odpovím stručně. Jak nám můžete pomoci? Můžete nám pomoci tak, abychom se stali lepšími egyptiany, eh, ale nesmíte očekávat, že, že se staneme Evropany, anebo to, že, že vy jste, eh, nebo že vy se stanete Egyptiany, nebo že my se staneme Evropany. Jsem rád za podporu z celého světa, zejména z Evropy, protože Evropa je nám eh, blízká. Eh, pokud všichni usilujeme určité principy, všichni žijeme v jedné komunitě, musíme respektovat tyto základní principy. Nicméně, nakonec je to tak, že každá země má svou domácí politiku a ta domácí politika musí být v souladu s těmi mezinárodními principy, nicméně každá ta domácí politika je prostě samostatná. Takže musíte usilovat o to, abyste nám pomáhali, ale zároveň, abyste nenarušovali věci, které vlastně každá země řídí a spravuje sama. Ale chtěli bychom třeba poprosit o to, abyste nám pomáhali v oblasti posilování kapacit, třeba parlamentních instituce a další instituce. Co se týče ekonomických problémů, ano, to je věc, která nás velice pálí musíme zajistit nejprve eh, bezpečnost v zemi a eh, abychom mohli dále vytvářet klima pro hospodářské oživení, pro hospodářský rozvoj. A bude to těžký úkol. Eh, nejpozději na konci leta budou volby. Chci ještě říct, co říkal prezident. Všichni egyptiané kteří respektují ústavu, má právo zapojit se do politického života a do naší politické budoucnosti. Ale musíte eh, respektovat ústavu a pokud eh, se nechováte eh, v souladu s ústavou, je to něco jiného. Dále, pak ta debata zda se jednalo o státní převrat či nikoli. Chci říci, že já už se v diplomaci pohybuji asi 35-37 let a opravdu už mám dlouholeté zkušenosti a máme také i dobrou paměť. Nechci se nějak pouštět do debaty, zda to byl státní přebrat, či nikoli, ale je důležité, jaký byl výsledek. Výsledek je to, že tedy někdo nakonec tedy opustil funkci, byl tam zásah vojenské složky, Myslím si, že jste byl trošku zvláštní výběr příkladů. Ten druhý příklad eh, třeba eh, vlastně byl eh, v protichodní, protože ten, v tom, tom druhém případě to vlastně bylo pouze několik dní, kdežto v tom prvním případě to vlastně ta vláda trvala roka půl a někdo to nepovažoval za státní převrat. Čili my jsme teď uh, novelizovali, pozměnili jsme ústavu, budou zde volby, postupujeme dále, chceme, usilujeme o otevřenou společnost, A ještě jednou chci říci, že když eh, se zamyslím nad vašimi zákony, nad vašimi ústavami ve vašich zemích, tak mohu říci, že všechny ústavy vychází z vašich eh, vlastních zkušeností. Třeba národy, které zažily velké tragédie nebo problémy s teroristy nebo problémy s eh, separatismem, tak to všechno se pak odráží ve vašich zákonech a ve vašich ústavách tam jsou eh, ustanovení, co se smí a co se nesmí, co je dovoleno, co není dovoleno. A my jsme byli společností, která téměř byla úplně eh, roztržena a jejíž identita musí být eh, obnovena. Co se týče občanských svobod, to je zcela jistě náš cíl tak myslím si, že právě ty občanské svobody ty jsou teď v mnohem lepším postavení, mnohem lépe chráněny, než tomu bylo za těch eh, minulých eh, ústav. No a co se týče mm, vojenské složky, tak musíme eh, být spravedliví. Eh, hlavní velitel vojenských eh, sil je pouze, je, je možný, mm, vlastně může být eh, zvolen pouze dvakrát. To je vlastně teď novinka. V minulosti došlo k politizaci k této funkce a teď se konkrétně hovoří v té ústavě, že je možné usilovat pouze jednou o znovuzvolení, takže jsou zde možné pouze ty dvě, dvě funkční období. Pak otázka, že prezident může jmenovat některé poslance máme asi 90% muslimů v Egyptě, asi 10% je křesťanů, co se týče obyvatelstva. Máme zde také velice silné hnutí žen. A v současné době, eh, a vy víte, jak je, jak je to s volbami zde v Evropě, není to jasné, ženy mají rovné postavení v práci, ale není dost eh, snadné je zvolit do parlamentu. Není to tak jednoduché a stejně tomu je eh, u menšin. Takže opět, příslušníci menšin mají stejná práva v práci nebo v postavení před zákonem, ale je mm, situace obtížnější v tom, jak jsou voleni do, eh, do parlamentu. Takže je důležité, aby zde také bylo i v parlamentu rovné postavení e, i žen a menšin. Není, ne, nepřipravují se žádné nějaké e, přímá opatření, ale jste tato snaha. Pak jste také někdo hovořil o vojenských soudech. Myslím si, že byste si měli dobře přečíst e, ten text. Zde se hovoří o tom, že civilní osoby není možné soudit vojenským soudem, vojenským tribunálem. S výjimkou, čili je zde určitá výjimka, Tou výjimkou je to, že ta a nechci říct, že nějak eh, kličkuji mezi paragrafy, ale je tam výjimka, eh, že, to, eh, že lze soudit takto člověka, který vlastně plnil nějakou vojenskou funkci. Takže pokud si přečtete ten text ústavy, tak zjistíte, že zcela jistě jsou silně zakotveny občanské svobody, než tomu bylo v minulosti. Eh, ta ústava byla vypracována během revoluce, neříkám, že je dokonalá, myslím si, že ani vaše eh, ústavy nejsou úplně perfektní. A myslím si, že v každé ústavě vašich zemí bych našel nějaké nedostatky. Je to ústava, kterou vytvořili lidé, takže není to perfektní, ale myslím si, že ta stávající ústava je mnohem lepší, než byla ta předchozí. Pak jste hovořil o tom, že velký počet muslimských eh, bratrů je pronásledovaný. Ještě, eh, možná jsem se nevyjádřil jasně. Každý, kdo eh, respektuje ústavu a vyjadřuje své politické názory pokojnou cestou, tak tomu tak může činit. Ale pokud chcete k tomu vy, využívat násilí, tak sami jste vlastně se chováte proti ústavě. A pokud se zjistíte třeba více informací o muslimských bratrech, tak pak zjistíte, že ta jejich ideologie není inkluzivní. Naopak. Čili oni sami si zvolili tuto cestu. Čili pokud na první místo staví svou identitu a pokud chtějí protestovat pokojnou cestou, tak je to možné. Potom je zda, otázka, zda eh, muslimské bratrstvo bylo jmenováno teroristickou organizací. Ano, je to tak, ale i ve vašich zemích byly některé organizace jmenovány eh, nebo nazvány eh, teroristickými organizacemi. Jde o organizace, které ne, neprotestují pokojnou cestou, ale naopak. E, pak Sinaj. Samozřejmě, no, že na Sinaj jsou problémy. My jsme to celé roky trošku opomíjeli, nebylo tam žádné řešení. A teď jsme zahájili projekt, abychom se tomu velice eh, seriózně věnovali. Ty problémy se netýkají celé Sinaje, pouze některých oblastí, ale musím s tím souhlasit. Dále, otázka tisku. Opět mohu říci, že jsme uprostřed eh, procesu, prostřed vývoje. Musíme stanovit, co je dovoleno, co není dovoleno, musíme usilovat o otevřenost, ale vždy budou existovat určitá témata nebo určité věci, které nemůžete činit pod zástěrkou toho, že se jedná o svobodu tisku. Musí, věřte mi, že náš, náš tisk se velice otevřel a já sám si každý den čtu v tisku spoustu věcí. Tady musím tedy eh, mluvit opatrně, ale musím říct, že tam existuje kritika. Eh, například eh, v tisku se kritizují někteří kandidáti, nebo se tam objevují třeba různé jaksi, spekulace až pobluvy, nebo mm, které se týkají právě té budoucí volební kampaně. Takže je to, ta situace je otevřenější. Další věc. Voda. Etiopie, Egypt, Sudan, Všichni potřebujeme více vody, než máme. Každý potřebuje více věcí. Etiopie potřebuje více lepší vývoj, Sudán potřebuje více vody a Egypt také potřebuje více vody. Takže všichni potřebujeme více vody a jediný způsob, jak to um, zařídit, je lepší spolupráce. Čili my chceme vytvářet nové zdroje, nové projekty na další hospodářský rozvoj. A myslím si, že je to proveditelné. Ale to, co není možné, je ignorovat zájmy států, které jsou v tom povodí Nilu. Jsou zde i mezinárodní závazky, že je důležité brát v úvahu zájmy všech lidí v tom povodí. Chci říci upřímně, že je to opravdu vážný problém, že 95% veškeré vody v Egyptu je eh, z Nilu, 85% je z modrého Nilu. I pokud bychom využívali účinněji vodu než nyní, ale myslím si, že my tu vodu už teď eh, využijeme. Například my vlastně tu vodu celkem čtyřikrát využijeme, než, je, než se stane tou odpadní vodou. Ale i tak prostě potřebujeme, vlastně 95% té vody pochází z Nilu, takže musíme opravdu vážně spolupracovat, vážně jednat s našimi partnery a hledat eh, řešení, která nesmí jít na úkor pouze jedné strany. Um, pak jste se ptali na to, zda neuvažujeme o moratoriu na trest smrti. Všechny návrhy Eh, jsou funkční, jsou praktické, ale problémem je, že zatím zde nemáme parlament. Takže pokud chceme změnit zákon, musí zde být nejprve musí zde být volby, pak zde bude nový parlament a pak se ukáže, že nový parlament je ochoten k této změně zákona. V současnosti je trest smrti zakotven v našich zákonech. Také vás znepokojily ty vysoké počty lidí, kterých se týká. Pak se hovořili o aplikaci práva šaria v ústavě. Je, velice opatrně jsme se snažili formulovat a obezřetně jsme se snažili formulovat, eh, z čeho vychází naše právo, z čeho vychází ústava. Z určité věci se vlastně řídí vírou, byl zde také ještě konkrétní případ jedné novinářky. Já se omlouvám, že neznám tento konkrétní případ, ale eh, až se vrátím do Káhery, tak o tom zjistím podrobnosti. Nicméně o tomto konkrétním případu té novinářky, o které, na kterou jste se ptali, nevím podrobnosti. Děkuji. Follow-up question. Eh, děkuji. Pokud máte ještě nějaké doplňující otázky, tak eh, toto je ten správný okamžik je položit. Pan Salašanka. Mr. President, thank you. Ano, pane předsedo, děkuji. Pane ministře, já jsem si říkal, jestli uvažujete o nějakém datu pro legislativní volby. Můžete k tomu něco říci? Děkuji. Cestovní mapa, kterou jsme přijali 3. července, eh, hovoří o tom, že do července v roce 2016, eh, pardon, do 16. července 2014 musíme oznámit datum eh, parlamentních voleb. To je poslední datum závěrečná lhůta. A, takže do 16. července. A v polovině eh, léta bude ramadán a dovolené přestávka. Takže budeme mít eh, šestiměsíční vlastně volební období. A já tedy předpokládám, že koncem srpna nebo mezi zářím a říjnem by měly proběhnout volby. Takže koncem října bychom tady měli mít parlament eh, a musíme to oznámit do 16. července, takže to je to, co vám mohu k tomu říci. Děkuji. Pane ministře, děkujeme vám za to, že jste přišel mezi nás a jak vidíte, máme zájem o to, co se děje ve vaší zemi a doufáme, že vás tady opět eh, brzy uvidíme. A doufám, že až sem opět přijdete, tak už ty věci budou jasnější. Děkuji. Vážení kolegové, postoupíme eh, k prezentaci závěrečné zprávy o řízení s novináři v Turecku, o soudních řízeních. Omlouvám se, že vás vyrušuji, ale schůze pokračuje. Máme bod představení závěrečné zprávy delegace ad hoc Evropského parlamentu o sledování soudních řízení s novináři v Turecku. Delegace má pět členů. Pan Jaroslav Valesa je předsedou této delegace, je tady mezi námi a já mu tímto dávám slovo, aby nám prezentoval závěry. Děkuji, pane předsta- předsedo. Tato zpráva eh, zahrnuje práci eh, za dva poslední roky, pokud jde také o vývoji příslušné legislativy. Eh, konference předsednictví tady mm, nás pověřila tím, abychom sledovali řízení s novináři v Turecku. Týkalo se to pana Nedima Senera a Ahmeta Sika. A, a Učastil eh, se toho například předseda, eh, předsedkyně paní eh, Flod. Delegace zahájila svou práci v roce 2011 a sledovala různé soudní řízení v Turecku. Měli bychom zmínit, že v období, na které se zpráva vztahuje, jsme usilovali o objektivní sledování situace a Byly tady různá setkání eh, s prokuraturou a obhajobou, eh, s novináři, eh, různými s občanskou společností, organizacemi pro lidská práva a také s tureckou vládou a zástupci Evropské komise. Také jsme sledovali vývoj v soudnictví v prostřednictvím eh, delegace EU do Turecka eh, společně s pozorovateli, soudci a ostatními sledovali jsme všechny dostupné údaje. Ve zprávě vidíte podrobné informace, mm, které sledují eh, tedy povahu této záležitosti a já bych zmínil některé závěry. V Turecku počet uvězněných novinářů vyvolává, eh, tedy, nebo je nejistý. Eh, tento počet eh, v roce 2013 čin, hovořil o 40 novinářích, potom o 59 v roce 2013, to, tak o tom hovořilo, eh, ho, hovořila eh, nezávislá komunikační síť a potom se hovořilo, že jich je asi 60 na počátku roku 2014, byl to Mezinárodní tiskový institut, který zmínil toto číslo a potom eh, dalších 50 v březnu roku 2014, tak o tom hovořila Evropská federace novinářů. V každém případě to představuje představuje významné snížení počtu případů, když to srovnáme eh, s počtem více než 100 eh, v lednu 2012. Ve zprávě se pozornost věnuje balíčkům eh, reformy soudnictví. Jsou tady, je tam třetí a čtvrtá reforma soudnictví a, a, a vlastně se zrušily eh, právní základy pro další zatýkání novinářů. Pátý balíček zahrnuje zrušení eh, zvláštních soudů eh, a vlastně jakési předsoudní vazby, která byla zkrácena na maximálně pět let. Turecké ministerstvo spravedlnosti tady spolupracuje s Radou Evropy a vychází se uh, z judikatury soudu pro, Evropského soudu pro lidská práva. Doníváme se, že Evropský parlament eh, tady musí vyzývat i nadále tureckou vládu, aby dopracovala revizi právního rámce o svobodě slova a bezodkladně eh, by toto mělo být sladěno s judikatorou eh, soudu Evropského soudu pro lidská práva. Evropský parlament tady vyjádřil své znepokojení eh, k probíhání eh, soudního řízení a také eh, vyšetřovací vazby a také cenzury v médiích a považuje za důležité tyto věci ošetřit. Ad hoc delegace zaznamenala, Eh, angažovanost Ministerstva spravedlnosti eh, a vysokých tureckých soudních orgánů, kterou věnují tedy evropským a mezinárodním organizacím, a uvítala program s Radou Evrop, společný program s Radou Evropy eh, pro školení tureckých soudců v evropských právech, protože z toho tedy vyplynuly konkrétní výsledky. Ovšem jsme znepokojeni obavami mezinárodních a evropských organizací eh, k nové legislativě, která byla přijata a legislativě, eh, která se týká eh, vyšších, vysokých soudů. Turecko pozitivně zareagovalo na návrh pomoci a podpory Evropské komise, aby se zajistila kompatibilita těchto a dalších zákonů s ověřenými praxemi Evropské unie. Ad hoc delegace eh, dále eh, také hovoří o prohlášení Evropského parlamentu v rezoluci z roku 2013 ve zprávě o pokroku Turecka, eh, kde se hovoří o tom, že svoboda slova a pluralismus médií jsou velice důležitou hodnotou Evropské unie a je to velice klíčové pro demokratickou společnost. Předpokládá se, nebo je zde naděje, že KCK a další případy eh, prokáží nestrané a transparentní fungování turecké justice. Závěrem bych chtěl poděkovat za paní Flotter, paní Matera, panu Kešmenovi a eh, další pro, za spolupráci. A chtěl bych také poděkovat sekretariátu za práci, která byla v těchto letech vykonána. Děkuji. Děkuji. A Nyní má slovo pan Duff. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu eh, Valencovi za odvedenou práci. Já si uvědomuji, eh, že eh, řešit tyto turecké záležitosti může být velice zapeklité a frustrující. Donívám se, že ty výsledky jsou přesto velice jasné a velmi užitečné pro nás i komisi. Jsou užitečné v naší snaze o eh, další přeskum této situace a pro další vztahy s Tureckem. A jasně to ukazuje, jak tlak Evropského parlamentu a jeho angažovanost v Turecku může nést ovoce. Uvědomujeme si, že čtenost novin v Turecku je poměrně nízká a sociální média. Tam naopak eh, hrají důležitou úlohu a a velmi často je využíván Twitter a Facebook pro šíření informací. Není překvapením, eh, že eh, vláda ve volební kampani zatím se tady rozhodla nějakým způsobem omezit eh, eh, Twitter a Facebook. Obávám se, že to ilustruje takový obecný přístup turecké vlády pro eh, šíření nekonformismu a kritiky A myslím si, že tady nejde pouze o to, že byli uvězněni novináři, ale tak, jak uvedl pan Valenca, eh, také autocenzura, která eh, roste mezi novináři. Novináři se vlastně cenzurují vzájemně, protože mají eh, strach před tlakem, který je vyvíjen ze strany vlády a strany, která je u moci a také ze strany bezpečnostních složek. Když se prokázalo, že eh, média eh, jsou závislá nebo Eh, ovládána eh, různými eh, silami zpřízněnými s vládou. Například bych mohl vést Saba. A to je samozřejmě politování hodné. Mohl byste se vyjádřit ke koncentraci um, ovládání, tedy od k tomu, jak jsou média ovládána. Myslíte si, že změna v legislativě, která by se týkala médií a mm, vlastně vlastnictví médií by eh, pomohla. My víme, eh, že eh, máme myslím, zkušenosti v našich zemích a mohli bychom s vámi se podělit o tyto zkušenosti. Děkuji, pan Michael Cashman. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se za to, že jsem eh, přišel později, protože eh, jsem eh, byl na panafrickém setkání parlamentu. A souhlasím s tím, co tady říkal kolega Dáv. Mám stejné obavy. Nebyl jsem tady, když hovořil pan Valesa, ale jako člen té delegace souhlasím samozřejmě se zprávou a on ví, eh, že nejsem eh, příliš spokojen s tím závěrečným dokumentem. Donívám se, že jsme upozornili na určité problémy, ale nedoporučujeme, eh, jak s těmi problémy nakládat, jak je řešit. Například přístup k obhajobě, nebo tedy, aby obhajoba měla přístup ke všem důkazům a potom ty vážné případy a vyšetřující vazba nerovnováha eh, právní pomoci. Eh, to jsou věci, na které upozorňujeme v té zprávě, ale já si myslím, že je to velice zásadní pro pokrok, který by měl být v Turecku eh, do sažen, takže by tam měly být nějaké konkrétnější doporučení. Já jsem jediným v té ad hoc delegaci, který má toto přesvědčení a musím říci, že zamýšlím eh, vytvořit eh, vlastně takovou minoritní zprávu, eh, protože Turecko je velmi důležité a proto jsem si přál, abychom doporučili pro parlament dalšího tedy období, aby se tyto věci dále řešily, protože ty soudy pokračují, ta soudní řízení pokračují a velice znepokojivé je, že premiér Erdogan když novináři, akademici eh, a eh, členové nebo vojenští důstojníci byli zatčeni, tak eh, přesto Erdogan tvrdí, že justice je nezávislá, že by se k tomu neměl nikdo vyjadřovat. A ve chvíli, eh, a on, on přitom ovlivňuje justici eh, a vyšetřování a tak dále. Takže my prostě víme, že eh, to není spravedlivé. Donívám se tedy, že ad hoc delegace pokud vydá zprávu bez takových doporučení, eh, tak eh, je to velmi chabé hm, a neřeší to situaci v Turecku. A já to samozřejmě říkám s veškerým respektem pro mé kolegy a mého přítele pana Valesu, eh, ale já si myslím, že tady je potřeba udělat ty kroky, které jsou nezbytné. To znamená vlastně tady vyvinout nebo poukázat na ty problémy v legislativě, například jmenování soudců a vyšetřujících soudů soudců a ty vazby na ministerstvo spravedlnosti. Ehm, já si myslím, že já jsem eh, vždycky přístup Turecka do Evropské unie podporoval, ale teď mám pocit, eh, že to dospělo eh, do nějakého zvratu s ohledem na tyto věci. A paní Flot ta mi také říkala své stanovisko k mým doporučením a já bych vám potom k tomu chtěl něco eh, rozeslat. Eh, chtěl bych rozeslat má vlastní doporučení eh, k tomu, jakým způsobem bychom k tomu měli v budoucnosti postupovat. A já to samozřejmě dělám s veškerým respektem. Je to menšinový názor, ne eh, jednoho, ale jak víte, tak já zkrátka patřím k menšinám, vždy jsem k ním patřil a myslím si, že je potřeba to tam také do toho dát. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Děkuji. Pane Valeso, prosíme, abyste to schrnul. Děkuji. Je těžké nesouhlasit s panem Kešmenem. Turecko je skutečně na křižovatce. Jak to bude vypadat v následujících týdnech, měsících a letech, tak o tom se rozhodne právě teď. Ale souhlasím pouze do této míry, protože my jsme zahrnuli ta vaše pozorování Vysoká rada soudců a prokurátorů byla omezena na něco jiného a skutečně nás to znepokojuje. Takže doufám, že vidíte, že se snažíme zohlednit vaše obavy, ale musíme si také uvědomit jednu důležitou věc. Toto je závěrečná zpráva naší delegace ad hoc. Ale rozhodně to není poslední slovo v tom, co musíme říct my jako Evropský parlament. Ta práce rozhodně není hotová a já doufám, že v příštím funkčním období bude pokračovat a budeme sledovat ten reformní proces, eh, ty procesy, ty soudní procesy, budeme pokračovat ve své práci, ale zatím jsme udělali všechno to, co jsme mohli, abychom všechny tyto věci zohlednili a já doufám, že dosáhneme určité dohody i v rámci tohoto parlamentu i mimo. Pokud jde o vlastnictví médií a poznámku pana Dava, tak eh, v Turecku jsou média v rukou velkých konglomerátů, velkých korporací, které samozřejmě spolehají na vládní zakázky. Takže v podstatě, pokud jeden vlastník chce mít výnosnou smlouvu od vlády, tak bude chválit vládní politiku. A to je velký problém, to my uznáváme. A nebude jednoduché najít řešení. Ale my to uznáváme, víme o tom a doufáme, že v blízké budoucnosti bude tento problém vyřešen. Děkuji vám za vaši spolupráci a děkuji za to, že jste přišli. Děkuji, tím uzavíráme rozpravu o tomto bodu. Na pořadu jednání další body různé, tam nemáme nic a datum příští schůze je 14. dubna, takže teď odkládám zasedání.